El señor presidente. Se reanuda sesión, señorías. Dámy a pánové, naše zasedání je opět zahájeno. A prvním bodem je to, že bych vás chtěl informovat, že zápis ze včerejšího zasedání byl rozeslán, byl zveřejněn pokud nebudete mít připomínky, budeme ho považovat za schválený. Zpráva pana Koadio. Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech. Pan Koajo má slovo na čtyři minuty.